Good afternoon, colleagues. Um, thank you for being here on time. Sorry to start a little bit late, but uh, thank you to all of you. Dobré odpoledne, kolegové, děkuji za to, že jste přišli včas. Děkuji všem z vás, kteří jste se dostavili. Vím, že je čtvrteční odpoledne, ale čeká nás ještě několik velmi důležitých bodů na projednání. Zejména nás teď čeká První dialog výboru Libe o bezpečnosti s komisařem pro bezpečnostní unii, panem Julianem Kingem. Já jsem opravdu rád, že se eh, toto téma dostává na pořad jednání. Děkuji panu komisaři za to, že mezi nás eh, přišel. Děkuji také všem, kteří připravili toto setkání a eh, Barbara Děkuji za to, že bude předsedat tomu přípravnému, tedy pardon, že předsedala tomu přípravnému výboru. Bezpečnostní unie je, se pojí taky s naléhavou potřebou vyřešit ehm, pro různé tedy bezpečnostní otázky v Evropské unii. My na tom pracujeme tedy s jednotlivými institucemi Evropské unie, také se zainteresovanými stranami v jednotlivých členských zemích. Probíhá tento dialog několikrát ročně. Chceme také, aby e, tento dialog se opravdu zaměřil na konkrétní témata v bezpečnostní oblasti. Ten první dialog se věnoval implementaci a využívání nástrojů pro sdílení informací No, to je tedy velmi důležité téma, o kterém jsme hovořili eh, v minulosti. A určitě si to zaslouží ještě detailnější rozpravu. Eh, děkuji taky eh, panu komisaři za, veškeré, za veškerou dokumentaci, kterou nám, kterou nám zaslal v přípravě na, na toto zasedání. Ještě bych rád řekl jednu věc. Bylo by také vhodné, abychom požádali pana komisaře, aby se vyjádřil také k útokům v Londýně. Možná by mohl něco říct také u příležitosti bruselských útoků, které vlastně teď měly výročí jednoho roku. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já tedy s vaším dovolením začnu tím eh, včerejším útokem a pak se tady dostanu k těm dalším bodům na pořadu jednání. Věřím, že hovořím za nás za všechny, když řeknu, že včerejší útok na pěší eh, lidi, kteří prostě přecházeli Westminsterský most eh, v Londýně, byl šokujícím činem. Eh, my hluboce soucítíme se všemi oběťmi. Já si myslím, že to nebyla úplná náhoda, že k, této, k tomuto útoku došlo právě v den výročí útoků na Brusel. My včera v Bruselu jsme tedy všichni vzpomínali na oběti tohoto útoku na eh, těch 32 mrtvých, ale samozřejmě na všechny zraněné, kteří eh, eh, ve velkém počtu z nich musí žít s následky těchto zranění na celý život. Jinak ten útok byl typu, který jsme zažili už v Nice v minulém roce a potom v Berlíně před Vánocemi. To znamená, zase ten útočník využil vozidla jako zbraně proti měkkým cílům, to znamená prostě eh, obyčejným lidem, kteří eh, nikomu eh, ničím ne, nic neudělali, nikomu nehrozili. Ukázalo se tedy, že hrozba teroristických útoků v Evropě je stále vysoká. A tento útok tak blízko parlamentu Spojeného království je samozřejmě také útokem na naši demokracii, na eh, naše sdílené hodnoty. Ti, kteří eh, na nás útočili, eh, chtěli útočit také na naše hodnoty, na naše životy a my jim neumožníme, aby vyhráli. A proto také Francie správně Eh, nechala mm, proběhnout ehm, mistrovství Evropy ve fotbale v létě a proto také Berlín udělal dobře, že sice s přidanými bezpečnostními opatřeními eh, nechal otevřené vánoční trhy. Protože eh, stoprocentní bezpečnost nikdy nedosáhnete. Nikdy nedosáhnete toho, že nebudete mít žádné riziko ale můžeme samozřejmě udělat maximum pro to, abychom eh, další útoky udělali co nejméně pravděpodobnými. Já věřím, že v této oblasti opravdu jsme postoupili ku předu. Společně se snažíme eh, minimalizovat prostor, v němž eh, teroristé mohou fungovat. Musíme ale v této práci pokračovat a to, o čem hovoříme dnes, je právě jedním z aspektů eh, této eh, naší práce. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dovolil říct eh, pár tedy slov takto na úvod. A nyní se dostávám k tomu, co tedy máme na pořadu jednání. Jde tady o sdílení informací, což je klíčová součást architektury pro podporu naší společné bezpečnosti. Na vaši žádost jsme vám poskytli eh, informace o kontextu. A pokud vím, tak s národními experty proběhla produktivní rozprava. Ty hrozby jsou stále komplikovanější a komplexnější a e, proto je stále důležitější sdílet informace, vyměňovat si informace, abychom posílili bezpečnost našich občanů. Protože jenom takto budeme moci čelit všem hrozbám ze strany jak teroristů, ale také organizovaného zločinu a e, kybernetického e, zločinu. Takže, jak už jsem několikrát říkal, je obrovsky důležité, abychom plně využili stávající legislativu, kterou už máme. Aby opravdu všichni aktéři na poli bezpečnosti si mohli vyměňovat informace. Proto se tedy obracíme i na členské státy, aby plně využívali stávající nástroje na evropské úrovni a my eh, také eh, členské státy v tom podporujeme financováním, expertizou a poskytováním eh, příkladů nejlepší praxe. v dubnu 2016 komise ustanovily strategie, strategii pro ehm, bezpečnost ehm, těch stávajících ehm, evropských informačních systémů, tak abychom nalezli nějaké, nějaká problematická místa a jak tedy nastavit možnosti pro jejich nápravu. To je tedy vlastně takový pilíř naší práce pro, pro to, abychom měli chytřejší eh, informační systémy a systémy pro jejich výměnu. Už jsme tedy hovořili o výměně informací v průběhu plenárního zasedání v únoru. Eh, pro ty z vás, kteří tam nebyli, tak to shrnu. Jaké jsou ty stávající systémy, jak to s nimi vypadá? Máme šengenský informační systém, mm, to víme, je mm, nejvíce užívaný e, systém pro sdílení informací pro orgány činné v trestním řízení. Já věřím, že to je opravdu operační, operativní úspěch a e, jeho využívání ze strany členských zemí se stále zvyšuje v roce 2016 příslušné eh, státní orgány eh, překontrolovaly osoby eh, na, ve, ve srovnání s těmito databázemi asi ve 4 miliardách, ve 4 milionech případů, takže to se opravdu zvětšilo. Počet kliků se zvýšil se 150 tisíc na více než 200 tisíc v roce 2016, takže tohle to byly tedy eh, ty případy, kdy, se tam, eh, kdy tam opravdu něco eh, užitečného nalezli, takzvaný hit. A Komise taky předkládá tedy legislativní návrhy ještě na modernizaci tohoto systému, k tomu se ještě vrátím. Potom máme agenturu EU LISA, která zase funguje ve stávajícím právním rámci na Mm, zlepšení ISIS, e tak abychom eh, měli vlastně automatizovaný systém pro eh, rozeznávání otisků prstů. To by vlastně samozřejmě pomohlo eh, um, policistům na místě, ať už je to na hranici nebo vnitrostátně, okamžitě identifikovat osoby a pomohlo by jim to samozřejmě identifikovat tyto osoby spolehlivě. Pomohlo by to odhalit lidi, kteří cestují s falešnou identitou. A komise také podporuje iniciativu na eh, podporu eh, zvýšení povědomí ve členských zemích. A já věřím, že to vedlo k tomu, že eh, tento systém je stále více využíván SIS. Například máme asi 800% nárůst v upozorněních na možné hrozby ze strany bezpečnostních eh, agentur v jednotlivých zemích. Potom rozhodnutí pr- z promu. To je velmi důležitý nástroj pro posílení přeshraniční spolupráce. Eh, vzniklo v roce 2008 Eh, zase tady vlastně jde o DNA, registraci eh, vozidel a <clears throat> otisky údajů. Eh, registrace pro členské státy měla proběhnout v roce 2011. Pět členských států ale ještě stále nenaplňují toto rozhodnutí z promu. Komise už proti něm zahájila řízení v minulém září. Obdrželi jsme tedy odpovědi ze všech pěti členských zemí a nyní je tedy vyhodnocujeme předtím, než rozhodneme o dalších krocích. Paralelně Komise podporuje členské státy v tom, aby využívali prom prostřednictvím eh, výměny osvědčených postupů, financování a tak dále. Za třetí máme takzvanou švédskou iniciativu, která poskytuje společný právní rámec pro výměnu eh, informací mezi členskými zeměmi. Zase tady um, už došlo k pokroku, co se týče implementace, ale různé členské země to využívají různě. Zase jsme si udělali takové vyhodnocení eh, schody s naplňováním mm, tohoto systému a uvidíme vlastně, co z toho vyhodnocení vzejde, co se tedy týče, co by mohlo být využit, eh, uplatnitelné do budoucna. Za čtvrté rozhodnutí eh, rady o výměně informací o teroristických činech to vyžaduje od členských, eh, od členských zemí, aby poskytovali relevantní informace Europolu, Eurojustu a dalším relevantním eh, institucím, ani pokud to tedy nenaruší eh, probíhající vyšetřování. A já samozřejmě také děkuji Evropskému parlamentu a tomuto výboru za práci, který odvedl na tomto tématu, které eh, povede k posílení naší bezpečnosti. Za páté, vízový informační systém. To také pomáhá chránit eh, vnitřní bezpečnost zemských zemí. Z roku, eh, od roku 2015 tedy členské země mají přístup k této databázi na základě specifického soudního rozhodnutí. ale přístup do VISu je tedy fragmentován v členských zemích. Teď Um, sdílení informací s Europolem a Eurojustem, v tom už jsme tedy udělali eh, dobrý pokrok. Například eh, počet zahraničních bojovníků, kteří byli komunikováni Europolu, se více než zvýšil. Od prosince 2015 teď vlastně máme 7, přes 7 tisíc takovýchto položek v lednu tohoto roku. A tady vlastně jde jak o občany EU a i třetích zemí. A to potom samozřejmě vede ke zvýšení důvěry v Europol. Za sedmé, EUPNR směrnice ještě není plně implementována. Členské státy mají do května 2018, aby tuto směrnici implementovali. Komise předložila implementační plán, a to v minulém listopadu, z návrhy nejlepší praxe. Komise také už organizovala workshopy, poskytne financování a poskytne také platformu pro výměnu eh, poučení. Potom Eh, datové formáty a přenosné protokoly, eh, které jsou potřebné pro mm, letec dopravní společnosti, eh, když předávají vlastně informace vládám. Komise předložila tři návrhy abychom zlepšili způsob a e, rozsah využívání šengenského informačního systému, tak aby došlo k efektivnímu využívání e, tohoto systému pro efektivní boj s terorismem. A e, teď vlastně poprvé navrhujeme, aby bylo povinné pro členské země vkládat tam ty upozornění na osoby podezřelé s napojení na nějaké teroristické sítě. <clears throat> Samozřejmě s tím se pojí i zákazy a vymáhání eh, zákazů, eh, eh, co se tedy týče například umožnění vstupu těchto osob a podobně. Nesmíme ale zapomínat na to, že máme i pravidla na ochranu osobních údajů. Eh, takže každopádně mohu říci, že eh, budu rád spolupracovat eh, s zpravodaji, abychom pokračovali a abychom toto téma tedy posunuli ku předu. Pak máme Eurodac, jde o zlepšení jeho funkcí, rozšíření jeho funkcí a také máme informační systém o mm, odsouzených eh, občanech třetích zemí, abychom zase o nich byli lépe informováni. A nyní ještě eh, návrh systému entry a exit, vstupu a eh, tedy výstupu z EU. Věřím, že takovýto systém zlepší naši bezpečnost, protože členským zemím poskytne informací, kdo tedy vstoupil do šengenské zóny, cestoval tam a zase z ní odešel, vycestoval. Určitě to pomůže k identifikaci eh, podezřelých osob. A já také si eh, vítám pokrok, eh, který vlastně navrhuje zdejší zpravodaj. Těším se určitě na práci, která vzejde z tohoto výboru a myslím si, že to bude mít úspěšný závěr. Ještě evropský systém ETIAS. Ten nám umožní vyhodnotit bezpečnost a riziko neregulérní eh, <clears throat> migrace. To je vlastně opravdu preventivní systém, který na základě prevence posílí evropskou bezpečnost. Tento návrh je legislativní prioritou a měl by být přijat do konce roku a já velmi rád podpořím zpravodajku paní Gál v, v, v jejich snahách. Někteří říkají, že práce na ETIAS závisí na pokroku e, v oblasti interoperability. Ale já si nejsem jistý, jestli to je pravda. Komise předložila návrh ETIAS v listopadu minulého roku, abychom řešili důležité mezery v oblasti bezvízového styku. A to tedy vyžadovalo velmi rychlé kroky, abychom zajistili naše vnější hranice. A opravdu ETIAS e, bude plnit svůj úkol nezávisle na práci, kterou odvádíme v oblasti interoperability. Náš návrh vychází ze studie proveditelnosti a vzhledem k tomu, že tahle potřeba uzavřít ty informační mezery je naléhavá, tak jsme se rozhodli, že z toho uděláme tedy legislativní prioritu a všechny instituce se na tom shodly. Práce na interoperabilitě by tedy neměla pozastavit práci na dalších eh, důležitých eh, věcech, jako je třeba EPIAS anebo Entry-Exit System. Takže nikterak je to neovlivňuje, protože každopádně tyto systémy potřebujeme tak jako tak a budeme je potřebovat, i, ačkoliv se můžeme potom třeba rozhodnout nějak e, jinak o interoperabilitě. A tím se dostávám k poslednímu bodu a to je naše práce na interoperabilitě. Naposledy jsem na tomto výboru byl na konci ledna. Hovořil jsem o zjištěních skupiny na vysoké úrovni, která se věnuje interoperabilitě. Tahle ta skupina eh, se věnovala různým možnostem. My předložíme závěrečnou zprávu na začátku čer, eh, května a tam už budou jasná doporučení a závěry. Komise také plánuje předložit některé konkrétní návrhy zde na parlamentu i na radě v polovině května a to by mělo být základem diskusí o tom, jak postoupit ku předu. E, děkuji, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho a těším se na diskuzi. Okay, thank you very much, eh, Děkuji vám moc krát, pane komisaři. Jsem velice rád, že navzdory tomu, že je čtvrtek odpoledne, si kolegové eh, dali tu práci a přišli sem. Za to jsem velice vděčný. Eh, byl to nesmírně eh, dobrý příspěvek, protože si myslím, že se dotýká několika věcí, které budí obavy a které jsou předmětem našeho zájmu. Je to velice dlouhý seznam, kolegové, ale myslím si, že času máme dost. Já dám nejprve slovo koordinátorům. Jako první dostane slovo Roberta Mecola, prosím. Děkuji, Klode, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste sem přišel a že jste nám tak rozsáhle eh, eh, pojednal o tom, jaké akce komise podniká eh, ve vašem oboru. Včerejší útoky se odehrály v den prvního výročí útoku v Bruselu a já si myslím, že si plně uvědomujeme, nakolik terorismus zůstává hrozbou v našich městech a v našich zemích a i pro naši frakci je nesmírně důležité, abychom e, vyzývali komisi, aby pokračovala v úsilí v této oblasti a aby bezpečnost v Evropské unii zůstala hlavní prioritou a hlavním tématem na pořadu jednání. Já mám několik otázek. Jestli byste mohl detailněji pojednat e, Eh, například o eh, pilotním projektu o otiscích prstů. Vy jste zmínil šest členských států. Eh, mohl byste nám říci podrobněji, zda předpokládáte, že tento pilotní projekt by se dal rozšířit i mimo těch šest členských států? Můžete nám říct, které členské státy tu jsou? Jakékoliv informace nám pomohou lépe pochopit, jaký pokrok v této oblasti vzniká. Pokud jde o Prim, tak si myslím, že jeho studa že deset let po přijetí tohoto rozhodnutí máme stále ještě tolik členských států, které ho plně neimplementují. To byl nástroj, o kterém jsme si zpočátku mysleli, že by mohl pomoci e, při výměně informací e, mezi jednotlivými úřady. E, mohl to, mohl to být příkladný úspěch spolupráce mezi členskými státy. K ETIASu jsem ráda, že se zabýváte otázkou posouzení dopadu. Včera jsme dlouho diskutovali s komisí o tom, zda je zapotřebí posouzení dopadu, zda obecná studie proveditelnosti stačí a e, v EPP se domníváme, že to je priorita a rádi bychom jakýmkoliv způsobem pomohli zaplnit tu mezeru, kterou má zaplnit právě ETIAS. Ale e, pokud byste mohli jakýmkoliv dalším způsobem odstranit obavy mých kolegů e, ohledně toho současného návrhu, to by bylo užitečné ohledně toho posouzení dopadu. A dále velice se těšíme na závěry eh, toho task force na začátku května a doufejme, že v našem příštím dialogu eh, už se budeme moci zabývat konkrétně jejich doporučeními a způsobem další spolupráce. Děkuji, Birgit Zipl, prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Děkuji, pane Kingu, za to, že jste mezi nás přišel, ale upřímně řečeno, eh, já jsem čím dál zmatenější a už jsem trochu naštvaná z toho, že neustále poslouchám krásná slova o tom, že musíme zaplňovat informační mezery, že je musíme zaplňovat rychle a proto nemáme čas na posouzení dopadu. Když si vzpomenu na úplně první útoky v Bruselu, tak si pamatuji, že eh, jedním z problémů Eh, a jedním z důvodů, proč jsme nic nezjistili, eh, nic eh, dříve o pachatelích, byl, že ten systém se nepoužíval. Vy jste právě popisoval primské rozhodnutí a říkal jste, že mělo být implementováno v roce 2011, ale přesto některé členské státy ho implementované nemají. A řízení pro porušení předpisů začalo v roce 2016 až. Debatovali jsme také o pohraniční a pobřežní stráži. Spěchali jsme na to rozhodnutí a teď zjistíme, že členské státy ho zkrátka neplní. Tak proč vlastně spěcháme, když potom na konci zjistíme, že se to nepoužívá? Podobná otázka se týká Eurodaku. Teď připravujeme rozhodnutí, podle kterého se má sbírat ještě víc osobních údajů ale já jsem neviděla posouzení dopadu, podle kterého odebírání otisku prstů šestiletým dětem by něčemu pomáhalo. Přesto ale máme problém s tím, že i když členské státy odebírají otisky prstů žadatelům o azyl, pak tyto otisky prstů se nevždy ukládají do systému Eurodaku. Takže máme různé vlastně, vlastnoročně vytvořené informační mezery, které nám vytvořily členské státy a přesto žádáme o více a více dat. A zajímalo by mě, pokud urychleně rozhodneme o ETIAS, jestli za pět let to bude implementované, anebo jestli zase si budeme muset stěžovat na mezery v informacích a na nefungující výměnu informací mezi členskými státy. Eh, nicméně eh, myslím si, že eh, z principiálního hlediska ohledně nutnosti a uměrnosti sbírání osobních dat Myslím si, že, eh, tak, eh, myslím si, že ta, ta, taková situace není. Říkáme, že potřebujeme více dat a pak dospějeme do určitého bodu, kdy zjistíme, že dat máme příliš mnoho a nevíme, co s ním. Eh, proběhla expertní schůze se zástupci čtyř států, kteří hovořili o PNR. A někteří říkali zcela jasně o to, že zatím ještě přemýšlejí o tom, jak efektivně zvládat ty miliony a miliony osobních údajů a jak efektivně filtrovat ta malá množství dat, která budou užitečná k boji proti organizovanému zločinu a terorismu. A teď chceme vytvořit další databázi. Zase, pokud sbíráme data a pokud jich sbíráme čím dál víc, jak může komise zaručit nejen dodržování soukromí a ochrany osobních údají, údajů, ale také e, další záruky, jako je prezumpce neviny a e, účinné e, opravné prostředky? Tato otázka je nesmírně relevantní, zejména vzhledem k plánu na společný repozitář dat kde by se uchovávaly osobní data při nejmenším z Eurodaku a ECRISu a také z eh, ETIASu a systému vstup-výstup. A mimochodem včera jsme eh, absolvovali velkou debatu o tom, zda je vůbec užitečné sbírat zdravotní informace, informace o trestné činnosti a tak dále. Přestože se to, potom to kontroluje eh, u Europolu a Interpolu, ale to je jiné téma. Poslední otázka. Když pracujeme na interoperabilitě anebo vytváříme depozitář dat. Očekáváme přitom nějaké legislativní návrhy, jakmile konečná zpráva vysok, vysokourovňové skupiny bude zveřejněna a můžete ohledně tohoto návrhu slíbit, že, proběhne patřičné, že proběhnou patřičné interní konzultace, anebo poprvé po dlouhé době se dočkáme opravdového posouzení dopadu. Děkuji. Děkuji. Paní Stevens tu byla, ale odešla. A za Alde Natalí, prosím. Děkuji, děkuji za slovo, Claude, děkuji, pane komisaři. Tak jak už se o tom zmínili kolegové, kolegyně, tento první dialog ohledně vnitřní bezpečnosti, výměna názorů dneska odpoledne jsou nesmírně důležité, nesmírně zásadní po těch dvou šílených věcech, ke kterým došlo včera. Jednak to, že jsme si připomínali teroristické útoky v Bruselu a potom to příšerné, k čemu došlo v Londýně. Čili ano, vaše portfolio, pane komisaři, je nyní ještě více důležité a naši evropští občané samozřejmě očekávají od Evropské unie v oblasti bezpečnosti velké činy, a samozřejmě kvalitativní prvky, které se týkají Evropy a bezpečnosti Evropy. Já skutečně doufám, že v následujících dvou letech, protože váš mandát právě bude končit za tyto dva roky, a zároveň to bude konec našeho mandátu, že se nám povede, jak v angličtině říkáme, deliver, to znamená skutečně splnit závazky v mnoha oblastech, skutečné výsledky. Několik otázek. První otázka se týká výměny informací. Vy jste se o tom zmínil v úvodním slovu. Všichni víme, že výměna informací je v současné době oblastí, ve které nás ještě čeká hodně pokroku a to říkám opravdu zdrženlivě. Toto je záležitost, kde je fragmentace obrovská v oblasti databázy, nedostatek informací, nedostatečně kvalitní informace, nedostatek sdílení informace, dále je to omezený při přístup a tak dále. A je to zároveň roztříštěno, pokud jde o navržená řešení, protože víme, že zde máme například různé finanční prostředky, které se týkají interkonektivity těchto systémů, jednotné interfáze, vyhledávání a tak dále a tak dále. My určitou vizi máme v této oblasti, ale co musíme udělat pro to, abychom pokročili ještě rychleji v tomto ohledu, pane komisaři? A dále je to hodnocení opatření, akcí, legislativy. Vy jste hovořil Mm, ve svém slyšení, pokud jde o globální hodnocení těchto záležitostí, že nás 3. dubna čeká veliká rozprava. A moje skupina by si přála, aby jsme v rámci tohoto hodnocení aby jsme měli možnost se podívat na konkrétní akce, které navrhnete, které by mohly skutečně pomoci pokročit rychleji v této oblasti. A třetí záležitost, kyberbezpečnost. Já si pamatuji, vy jste o tom hovořil ve francouzštině jako cyber resilience. Trošku mě to um, zmátlo, protože jsem nevěděla, co to vlastně znamená. Když jste se o tom zmínil, nešlo pouze o politické akce a proto bych se ráda ještě jednou zeptala, protože jste se o tom zmínil vašeho slyšení, co je nového v této kyberodolnosti takzvané na evropské úrovni, konkrétněji, jak budete postupovat ve vašich krocích. A třetí, velice aktuální záležitost, před 48 hodinami Spojené státy zavedly nové omezení, pokud jde o možnost využívání tabletů a počítačů na palubě letadel z některých, u cestujících v některých zemích středního a blízkého východu když to bylo vyhlášeno, mnoho z nás si myslelo, že jde o další diskriminační opatření proti našim mm, proti těmto lidem ze strany našeho přítele pana Trumpa. Ovšem, jak víme, tak v úterý Velká Británie přišla s podobným omezením. Proto bych se ráda zeptala, zda i na tomto pracujete a jak se na to díváte, pane komisáře, pokud jde o tuto situaci. Děkuji. Thank you, Natalie. Um, Next for the Greens is Judith. Děkuji Natalie a za zelené Judith. Děkuji moc krát, pane předsedo. Dovolte mi prosím porovnat to, co nyní pan komisař řekl o interoperabilitě datových systémů s pátou zprávou o pokroku v oblasti Unie bezpečnosti. V té zprávě o pokroku, která je podle mě velice zajímavá, zdůrazňujete, deradikalizaci, eh, to, co dělat s navrativšími džihadisty, eh, jak nakládat s měkkými cíly. A říkáte, že se musíme zabývat bezpečnostními hrozbami zevnitř, což eh, já také neustále zdůrazňuji. Že se musíme snažit předvídat a bezpečnostní hrozby zevnitř a zabraňovat jim. Zatímco ten návrh eh, ohledně rozšiřování a propojování databází se zaměřuje do značné míry na bezpečnostní hrozby zvenčí. Což mi připadá problematické. Já bych to chtěla ilustrovat na příkladu Eurodaku. Momentálně vyjednáváme eh, o jeho systému, eh, který by umožňoval Dublinu fungovat. Má to být systém, který bude rozlišovat žadatele o azyl a eh, má se rozšiřovat i o navracení a další trestní vyšetřování. Já si myslím, že je to poměrně znepokojivé. Umož, uvažovali jste o možnosti falšování statistik, jakmile začneme používat Eurodac a dostaneme do toho systému šestileté děti a budeme tento systém čím dál více využívat pro trestní vyšetřování, nestane se za několik let to, že čím dál více dětí s migračním pozadím se bude dostávat do kriminalistických statistik zkrátka proto, že ty otisky prstů máme, kdežto nemáme otisky prstů od těch, kteří se tu narodili a e, kteří tedy se dostali do Evropy v pravý čas. Já si myslím, že tady hrozí, že místo, abychom sjednocovali naši společnost, tak ještě posílíme eh, tu nejistotu ohledně migrantů, které je potřeba integrovat do společnosti. A poslední otázka, pane předsedo. Já jsem při přípravě na tuto schůzi hovořila s experty, eh, nezískala jsem žádnou odpověď, ale myslím si, že je potřeba pochopit, jak vlastně funguje integrace. Máte policistu, který někoho zastaví, má obrovské množství databází, do kterých se může podívat, e, zadá tam jméno a zjistí nalezeno nebo nenalezeno. A nikdo mi nedokázal odpovědět, e, jak to vlastně funguje a co to přesně znamená, pokud někoho naleznete nebo pokud někoho nenaleznete. Na té přípravné schůzi s policisty eh, před několika týdny mi přišlo typické, že oni neustále eh, pod, zdůrazňují potřebu eh, propojenosti, ale nikdo mi nikdy nedal žádný příklad, který bych opravdu potřebovala. Příklad, kdyby dokázali překonat hrozbu tím, že by měli správná data ve správnou chvíli. A opravdu bych uvítala takovýto osvědčený příklad abych pochopila, jestli chci takovouto interoperabilitu a nebo nechci. Děkuji paní Holmer, prosím. Děkuji vám moc krát, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři. Nejprve by mě zajímalo, kterých pět zemí ještě neimplementovalo to primské rozhodnutí Eh, protože eh, samozřejmě neimplementace od srpna 2011, eh, to už je poměrně dlouhá doba, zejména vzhledem k tomu, jaká je současná situace teroristických útoků, jak, jak jsou nebezpečné časy. V takovém případě by včasná implementace byla potřebná. Děkuji ale, že konečně bylo zahájeno řízení pro porušení předpisů, protože já jsem velice smutná z toho, že to nenastalo už v roce 2012 nebo 2013, nebo proč alespoň neprobíhala intenzivní komunikace s dotyčnými členskými státy. A za druhé, eh, mohl byste nám nastínit nějakou časovou osu té vysokourovňové pracovní skupiny o interoperabilitě? Eh, já to považuji za velice důležité a byla bych vděčná, kdyby komise a členské státy mohly uvést nějaké příklady. Eh, já jsem slyšela mnoho příkladů včera na konferenci Europolu, příkladů, kdy nakonec vlastně chyběla propojenost databank u policie policistů a kdy z toho plynuly nějaké problémy a obtíže. Právě tak, jak to teď říkala kolegyně eh, z Argentiny eh, protože občas vznikají díry, když někdo nějaká data má a někdo nemá eh, a zdá je to vůbec vzájemně porovnatelné. Potom nacházíme díry, kdy informace nejsou v pravý čas zpracovány nebo nemohou být porovnány. A třetí otázka, ta se týká eh, datové analýzy. Eh, zase pokud to mohu vzít z té včerejší konference, tak je nesmírně důležité, aby ta data, která máme k dispozici, byla nějakým způsobem analyzována. Bylo by možné ty analytické jednotky, které máme a které jsou zatím relativně malé, nějak posílit, aby členské státy získaly od nás tu pomoc, o kterou žádají od Europolu, a to v adekvátním časovém horizontu, a aby eh, to, to mohlo být, aby mohly být takto vybaveny všechny členské státy, aby mohly informace adekvátním způsobem používat. Děkuji paní Kiniči, prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste sem dnes přišel. Já jsem dnes chtěla být v Římě na oslavě 60. výročí římských smluv, nicméně plním svou povinnost a jsem tady. Nejprve bych chtěla vyjádřit soustrast pozůstalým obětí včerejšího útoku Myslím si, že tedy eh, boj proti terorismu je nesmírně závažné téma, což se ukazuje právě v tuto chvíli. Bohužel u včerejších útoků jsme viděli, že k ním dochází zcela nepředvídatelným způsobem. A mezinárodní síť terorismu a kyberkriminality eh, se do toho zapojuje. A právě tady směrnice o boji proti terorismu eh, vyžaduje výměnu dat a informací, což je nesmírně důležité při boji proti této formě kriminality a k zajištění našeho bezpečí. Chtěla bych vám poděkovat za tu nesmírně obsáhlou prezentaci. Mnozí kolegové už tady vznesli eh, dobré připomínky, takže já je nebudu opakovat. Každopádně problémem je množství databází, fragmentovaný přístup do systému a to, že ne všechny členské státy plní primské rozhodnutí a směrnice PNR není ještě eh, plně eh, implementována v současné podobě a tak dále. Mě by tedy zajímalo, jaká jsou ta specifika určitých skupin zemí, eh, která přispívají více daty než jiné země a jaký důvod mají některé členské státy k tomu, aby se příliš neúčastnili, zatímco eh, ostatní systémy využívají. Eh, jaké důvody si myslíte, že zatím jsou? A jaké mechanismy systém má k tomu, aby tuto asymetrii vyrovnal, vykompenzoval. Někteří kolegové hovořili o interoperabilitě a já sdílím obavy ohledně toho, že je potřeba jednat rychle. Paní Holmajer nadnesla otázku jednotného rozhraní eh, přístupu k datům, protože ano, ty systémy jsou nutné, jsou efektivní, ale občas může být problém se k těm informacím dostat. Zkrátka protože neexistuje jedno eh, jednotné rozhraní, čímž se eh, používání stěžuje. A potom bych se chtěla zeptat na otázku kyberkriminality. Ta e, zatím není příliš e, zdůrazněná v dnešní debatě. Myslím si, že kyberkriminalita e, je tristná činnost, která není nebezpečná pouze jednotlivcům, kteří navštěvují internet, ale plynou z ní závažná rizika také pro státy a vlády. Mohl byste si něco více k tomuto? A e, z bezpečnostního hlediska si myslím, že je to zásadní a že potřebujeme rázné kroky. Děkuji, Katerino. A nyní pan Koelio, prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych poděkoval panu komisaři za to, že je mezi námi a samozřejmě bych rád rovněž e, projevil s vámi soustra s vámi, s vašimi spoluobčany. Dneska hovoříme o stávajících systémech, databázích, které již existují. Myslím si, že bychom se měli podívat na to, co již máme v terénu k dispozici, nástroje, které fungují a podívat se, až poté na to, jak to bude vypadat do budoucna. Těším se na výsledky práce vysoké skupiny o interoperabilitě. Určitě to bude dobrý východcí bod pro další diskuzi. Rád bych ale zdůraznil, pane komisáři, že potřebujeme další akce, další kroky, pokud jde o interoperabilitu a zároveň strategii v oblasti řízení informací v Evropské unii. K tomu může dojít pouze poté, co schválíme nebo zamítneme systémy, které v současné době máme na stole. Zmínil jste se na začátku svého volebního období, že musíme být pragmatičtí a přinést lepší bezpečnost našich občanů. To je zásadní. Šengenský informační systém, o kterém jste se zmínil, je dobrým příkladem právě těchto kroků. Vytváříme ho s jednotlivými zúčastněnými stranami a periodicky se snažíme o jeho vylepšení. Já jsem na tom pracoval i jako zpravodaj, spolupracoval jsem s vámi na tomto poli a myslím si, že je to kvalitní, dobrá práce. Sdílím i vaše názory ohledně otisku prstů. Biometrická data byla v rámci systému SIS-2 již předpokládána a my jsme toto právní uspořádání nedostatečně využili. Nejde pouze o data, ale i o proceduru, šetření a tak dále. Tam bychom měli využít eh, tohoto postupu otisku eh, prstu. No ale jsou systémy PNR a PRO. Hovořili jsme o tom vlastně již před rokem a ani polovina členských států se k tomu zatím nezavázala. Rozhodnutí PRUM, o kterém jste se zmínil, znamená to, že 9 let po jeho přijetí a 6 let po jeho imp poté, co vypršelo implementační období, pět členských států ještě pořád neplní povinnosti z toho vyplývající. A rada dokonce s námi nezdílí ani statistické informace ohledně jeho využití. A poslední, krátká otázka. Já jsem vždycky bojoval za lepší výměnu informací, než pořád rozsáhlejší a rozsáhlejší informace. Europol posílil své pravomoci a komise tvrdí, že informace, které se dostávají do Europolu, neustále jejich počet roste a objem roste. Proto bych se rád zeptal, zda teda i všechno napájíme do tohoto systému, nebo zda členské státy poskytují kvalitnější informace Europolu. A pokud tomu tak je, co vedlo k této změně? Děkuji vám. Děkujeme, Karlosi. Sophie Intveld má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala panu komisaři. Rovněž si myslím, že je důležité zúčastnit se dnešní rozpravy více než v jakémkoliv jiném okamžiku. Podobně jako ostatní kolegové se cítím rozesmutněná tím, k čemu došlo včera, ale zároveň jsem nesmírně rozlobená. ISIS tvrdí, že to byl jejich útok, oni ale tvrdí, že všechny útoky, že za nimi stály. V posledních měsících jsme zde měli mnoho nějakých nadrogovaných šílenců, kteří věří, že jsou hrdinové. Ten člověk ze včerejška měl pouze nůž a automobil k dispozici to je opravdu patetické. Tyto lidi si myslí, že jsou někdo důležitý a já jsem opravdu rozlobená, protože ta škoda je obrovská. Po každém útoku slyšíme tu mantru neustále, dobře, nedovolíme, aby to ohrozilo náš způsob života a to, co děláme poté, je, že neustále porušujeme naše základní práva a právní stát. A posledních 15 let to neustále děláme krok po kroku dál. Přerušit eh, tu propast informační, já samozřejmě s tím souhlasím, všem, co to znamená. Já samozřejmě chci, aby došlo k lepšímu sdílení informací, chci, aby došlo k automatickému povinnému sdílení informací, ale jak by to vypadalo konkrétně? Včerejší útok. Ten člověk se narodil ve Velké Británii, MI5 ho měli v hledáčku, byl to takzvaný ten radikalizovaný extrémista, tak jak nám to pomohlo? Každý útok, ke kterému došlo na půdě EU od 9. září, včetně 9. září, my jsme znali tyto útočníky předem. A neustále to, po těchto útocích tvrdě potřebujeme ještě více dát. No ale vlastně díky všem těm informacím, které máme a které jsme měli o tom člověku ze včerejška, jak budeme schopni vědět, že tento člověk se jednoho dne probere, vezme si nůž, sedne do svého vozu a udělá to, co udělal včera? Před hodinou, před půl hodinou údajně další pomat vlastenec ehm, se vydal do, do ulic, ehm, možná to byl pouze špatný řidič, možná terorista, ale prostě takzvaný ten copycat těchto útoků. Můžeme teda jim dát čipy všem těm lidem na celém světě, ale nebudeme schopni zjistit, kdy k tomuto dojde. Když hovoříme o tom přemostění nebo zrušení té informační opasti, tak asi hovoříme o jiných věcech. Vy jste hovořil hodně na počátku o té prevenci, o sociálních aspektech. Co dělá komise v tomto ohledu? PNR data. Já už jsem o tom hovořila. My jsme přesně věděli, když jsme o tom hlasovali loni, já jsem hlasovala proti, že k tomu dojde. V podstatě to vypadá jako u té směrnice o uchovávání dat nikdy nebude implementována a soudci zřejmě rozsupují opět. Proč to děláme? Je to hloupé, nemá to nic společného s bezpečností. Co dělá komise? Posledně, když jsme diskutovali, slíbili jste nám písemnou aktualizaci, včetně rozpočtových aspektů, protože EU utrácí 130 milionů na PNR data. Co se tam děje s těmito prostředky? A poslední otázka. Francie. Pochválil jste je za to, že nezrušili euro šampionát, ano, souhlasím. Ale pokud jde o to prodlužování výjimečného stavu ve Francii, to už přece trvá rok a půl. Myslíte, že je to odůvodněné? Další země se vydají, myslíte, podobným směrem? Pokud jde o udržení našeho způsobu života, tak výjimečný stav by měl být spíše výjimkou a ne jakýmsi kvázi permanentním stavem. Děkuji. Maria Lorestin je, myslím, poslední, pak ještě kolegyně se chtěla vrátit k dotase. Nejprve Marian. Tak jak o tom hovořila Monika, ta kolektivní analýza dat Toto je taková zvláštní situace. Ochrana dát v soukromí. Všichni se bojí, že každého jednotlivce budeme moci sledovat, uděláme jeho profil kdekoliv, eh, cokoliv. A lidé jsou o tom přesvědčení, musíme to vzít potaz. Stávající situace. Tento člověk již byl znám, MI5, jeho profil ale nebyl připraven, zdá se, že úplně neočekávaně se někde objeví a udělá to, co včera udělal. To znamená, že mezi těmito dvěmi situacemi je obrovská propast. A pro mě to je o kvalitě analýzy dat. Nejenom u těch velkých databází, ale právě u tohoto profilování tím pozitivním způsobem, abychom zabránili těmto událostem. A nyní zdroje, které komise využívá k tomu, aby měla k dispozici opravdu tu nej, ten nejkvalitnější výzkum. Vědomosti, poznatků, nových metodologií, protože to je nesmírně profesionalizovaná oblast. To nejsme pouze my, politici, který tvrdíme, že potřebujeme lepší výměnu informací, no tak prostě to můžeme říkat do nekonečna a nic se nebude dít. Ti kvalitní technici, kteří skutečně vytvoří tento systém, pokud nebudou něco dělat, tak prostě k tomu nikdy nedojde. To ne, ne pouze nějaký obrovský koš z daty. Čili musíme vědět, jak zlepšit tyto systémy. Celé systémy, jak zlepšit analýzu. To znamená, všechny ty orgány zodpovědné za využívání a výměnu informací jsou dostatečně vyškoleni? Já mám určité podezření, že v mnoha zemích, které zaostávají v tomto ohledu, že v rámci jejich systému lidé ani nevědí, jak nakládat s těmi daty. Možná ani nedůvěřují těmto dat, neznají je, neumí o tom dostatečné informace nemají, nemají dostatečnou intelektuální kapacitu. Čili co uděláme pro to, aby tito lidé byli schopni zacházet s těmito daty ohledně bezpečnosti u nás, v mé zemi? Pokud jde o ELISu, o Centrum pro kyberbezpečnost, jak hodnotíte eh, roli tohoto centra? Mohlo by se to stát takové centrum kompetenci? A ještě Monika, velice rychle. Já jsem chtěla přidat jenom eh, jeden bod, který mě napadl po té, co se přihlásila Sophie Infeld. Já si myslím, že ve výboru Libe bychom neměli hrát roli stěžovatele, ale spíše bychom si měli uvědomovat, že v mnoha členských státech bylo mnoha atentátům zabráněno, což je velice dobrá policejní práce, takže mnoho informací eh, už se vyměňuje. Teď v Antwerpách bylo to vozidlo zastaveno, což v konečném důsledku také eh, znamená to, že eh, ta osoba byla zadržena, byly nalezeny zbraně a munice. Takže tady je jasné, že byl plánován atentát a eh, policie zareagovala eh, velice rázně a zasáhla právě na základě toho, že byla v silnější pohotovosti. Právě tak ten případ v Londýně je třeba vnímat v kontextu těch opatření, eh, které eh, přijímáme. Eh, nesmíme to všechno směžovat. PNR není vytvořen pouze kvůli terorismu, což také nikdy nikdo netvořil. Je to pouze jedna část metody. Je to stavební kámen boje proti organizované zločinnosti, je to stavební kámen boje proti terorismu a já očekávám, že členské státy se posunou vpřed a tak, eh, jak už to eh, udělali, a to je důležité, pane komisaři, proto jsem se znovu přihlásila. Myslím si, že je nutné některé výsledky toho, co se stalo eh, úspěšně v tomto výboru představovat a prezentovat, protože my se nedozvídáme o těch případech, kterým zabránil PNR. Vždycky se z titulků novin dozvídáme jenom o tom, co nevím nevyšlo, o těch atentátech, o tom, co konkrétně dobře funguje v implementaci a čemu se povedlo zabránit, o tom se nedozvídáme. E, takže e, já bych pouze chtěla říci, že, to vlastně, že vlastně nejsme pouze nějaká protestní instance, ale jsme partner justice a e, dalších orgánů. Pane předsedo, velice, velice stručně a předpokládám, že paní Holmajer uznává, že je zde svoboda projevu na našem kontinentu. Já snad mám právo se vyjádřit samozřejmě říká pan předseda. Já bych to ukončil, tuto rozpravu. A řekl následující. Některé z těchto věcí samozřejmě prevence, o tom se hovořilo před chviličkou, ty útoky, kterým jsme zabránili. My se máme mnoho poznatků v našem výboru, pokud jde o masové sledování a tak dále. Máme mnoho zkušeností a víme, že mnoha útokům jsme zabránili. Jistě v tom dialogu o bezpečnosti se o tom nehovoří, protože prostě jsme jim zabránili a nevíme o nich moc, protože to byla spravodajská informace, která se nebude sdílet s veřejností. To je samozřejmě. Pokud jde o náš bezpečnostní dialog, tak to jsou ty věci, o kterých se veřejně hovoří. Máme tam legislativní povinnosti výzvy PNR, dále to časové omezení do roku 2019, nepřipravenost některých států a tak dále. Samozřejmě ale, že je to komplikovaná oblast, je zde prevence, jsou zde jiné oblasti, kterým musíme věnovat pozornost a my samozřejmě bychom o tom mohli hovořit ze všech úhlů, to je jasné, já tam nevidím žádný problém, nevím, proč to říkám asi to chci nějakým způsobem eh, tady trošku eh, sladit. Eh, no, o to mě ale vlastně nikdo ne, nepožádal. Mediace mezi Sofí a Monikou, byl tam nějaký důvod, proč to dělám, nevím, nevím. Je čtvrtek odpoledne, byl to těžký týden. Řekněme si to rovnou. Takže já jenom nechci, aby jsme zametli pod koberec tu otázku prevence útoku, samozřejmě to nechceme brát nějak na lehkou váhu. Rád bych vám všem poděkoval ještě jednou za to, že jste zde. My jsme vlastně změnili toto naše načasování. Někteří jste se zúčastnili přípravné schůzce, tam byla opět trošku časová uh, prodleva na straně komise rovněž. My jsme prostě chtěli mít tento dialog a lidé si kvůli tomu změnili program, proto jsem vám chtěla ještě jednou poděkovat i za to, že jste mezi námi. Pane komisaři, teď skutečně toto je obrovský seznam otázek nejenom implementačních, ale například i bezpečnostní agentura a tak dále. ETIAS, my jsme o tom hovořili tento týden, o mnoha jiných podobných eh, oblastech, takže poprosím vás, abyste co možná nejkomplexněji se snažili na to všechno reagovat, takže prosím. Děkuji, děkuji všem za vaši zaangažovanost. Rád bych poděkoval za ty projevy soustrasti a solidarity po posledních z těch eh, smutných teroristických útocích. Já se pokusím odpovědět na maximum položených otázek. Budete-li mít pocit, že jsem na něco neodpověděl, přihlášte se a pokud nebudu schopen odpovědět, napíšu vám. Nejprve. Struktura struktura toho, jak bych rád reagoval na vaše otázky. Pan Coelho i ostatní hovořili o té hlavní otázce dneška. Jak a co děláme se stávajícími systémy? Mnoho z vás se na to zaměřili, já jsem se o tom rovněž zmínil, tak jestli dovolíte, budu se snažit k tomu něco říci. Mnoho z vás šlo ještě dál. Správně, proč nejde o dialog o bezpečnosti, takže jste se zmínili o intraoperabilitě a vztahu k jednotlivým systémům a zároveň i jiné věci, které jsou s interoperabilitou spojené. K tomu se ale ještě budeme muset vrátit. Mnoho z vás se rovněž zmínilo o prevenci. Boj proti radikalizaci, podpora komunitních vztahů, identifikovat eh, jednotlivce v rámci našich komunit. Paní Sargentini se o tom zmínila. Nechci se vyhýbat těmto otázkám. My jsme o tom již hovořili v, ve zprávě o pokroku Unie v oblasti bezpečnosti. Já jsem o tom hovořil, dokonce i včera. Osvědčená praxe v boji proti radikalizaci, o které jsme hovořili včera, na setkání na našich webových stránkách se na to můžete podívat, čili skutečně mi to leží na srdci, boj proti radikalizaci a práce v našich komunitách. Pokud budete chtít mít nějakou hlubší rozprávu k tomuto tématu, velice rád se ji zúčastním. Mnoho z vás, paní Intveld například, položili otázky, jak jsme se poučili z těch útoků, ke kterým došlo. My se snažíme, snažíme se z toho vyvodit nějaké důsledky, poučit se z těch útoků. Já jsem o tom hovořil i psal i minulý týden. To ale neznamená, že zabráníme všem budoucím útokům. Některé z těchto útoků jsou tak výjimečně obtížné v oblasti nějaké prevence. Především pokud je to nějaký pouze jednotlivec, i pokud to byl nějaký člověk, který se objevil v hledáčku příslušných orgánů. Ne všichni, kteří v takovém hledáčku se ocitnou, pokračují nakonec eh, v tom, že by byly sledováni a tak dále. Jednotlivé orgány samozřejmě hodnotí rizika, která, které tyto osoby představují. A v mnoha případech taková osoba například se poté stane méně důležitou na tom seznamu priorit. A poté, protože dojde, řekněme, k nějaké rychlé radikalizaci, spáchá útok a my jsme to viděli v minulosti a se obávám toho, že tomu nezamezíme ani do budoucna. A pokud takový opětovně radikalizovaný člověk se rozhodne, že využije prostředky, které jsou tak nějak víceméně k dispozici a budou-li to organizovat tímto osamoceným způsobem, to znamená, že nejsou součástí nějaké větší sítě, která by mohla vyvolat náš zájem, tak je nesmírně obtížné proti tomu cokoliv podniknout. A když hovoříme o opatřeních, která přijímáme společně, abychom zvýšili naši bezpečnost, myslím si, že je zároveň zásadní, abychom nevysílali špatný signál ohledně toho, že snad jsme schopni eliminovat veškerá rizika, protože to není možné. Nemůžeme to udělat a nulové riziko neexistuje. Znamená to, že je špatné pokoušet se a realisticky to hodnotit a udělat ty správné kroky tam, kde můžeme. Ne, samozřejmě, že ne. To, v tom musíme pokračovat. A myslím si, že to je naše společné úsilí, které nám všem leží na srdci. Já chci efektivně hodnotit samozřejmě politiky, aktivity, které máme k dispozici, nástroje, které máme k dispozici v letošním letním období, provedeme takové hodnocení. Myslím si, že i právě po jedné z takových výměn názorů dojde k těmto poskytnutí těchto informací. Jistě nebude ideální v očích vás všech, ale bude se, budeme se snažit nějakým způsobem prohloubit tuto naši diskuzi a hodnotit nástroje, které mám k dispozici. Součást toho je, a někteří se o tom zmínili, je vlastně samotná implementace. To je klíčová výzva. My skutečně se snažíme velice seriózně přistupovat k implementaci. PNR data jsou jedni z příkladů. Mnoho z vás se o tom zmínilo. Máme implementační plán, který jsme se který jsme vám předložili, i o financování. Doufám, že jsme to předložili a pokud ne, nebo byste si žádali nějakou aktuální informaci, nemáme co skrývat, eh, transparentně i pokud jde o těch dalších 70 milionů dodatečný, které jsme chtěli poskytnout ehm, státům. I o tom samozřejmě vám rádi poskytneme konkrétnější informace. Jsou-li tam jakékoliv jiné implementační záležitosti, o kterých byste se chtěli dovědět více, jsme plně k dispozici. A ještě u toho PNR. Myslím, že 2019 je deadline, ne, jaro 2018, říká pan komisař. Ta obava, podle mě, je, že tak pomalu se přibližujeme k tomu termínu, k té lhůtě, že to je vlastně to, co všeho máme obavy podle té strany. Ne, mělo by to být jaro 2018. Dále zde očekáváme v pondělí francouzského a německého ministra vnitra. Určitě to bude jedno z hlavních témat. Domlouvám se, že jsem vás přerušil. Samozřejmě, že tuto otázku položíme i těmto ministrům. Já s vámi. Eh, já nejsem proti tomu, co říkáte. Eh, já bych rád postupoval ku předu. Pokud mi pomůžete eh, zaměřit veškerou pozornost na tuhle věc, tak budu jedině rád. Jediná věc, eh, kde to vidím trošku jinak na rozdíl od vás, je, že to, že některé věci jsou trošku těžší v té fázi implementace, ještě neznamená, že bylo chybou eh, je předkládat. A některé tyhle ty systémy opravdu není lehké zavést v každé členské zemi, ale to neznamená, že ten cíl, který jsme si stanovili, byl špatný. Prim je obzvlášť výzvou a my se to tady snažíme eh, řešit otevřeně, některak neskrýváme, pokud eh, jsou někde nějaké potíže. Máme teď eh, třeba řízení pro porušení pravidel s Řeckem, Itálií, Irskem a Chorvatskem. Všechny tyhle země ale nám odpověděly, my teď ty jejich odpovědi analyzujeme. Eh, ukazuje, poukazuje se tam vlastně na různé míry připravenosti a mm, pokud tedy ta připravenost není mm, dostatečná, tak budeme muset postoupit eh, v další fází eh, toho řízení pro porušení pravidel. Já vůbec nechci říct, že se některak vyhýbáme nějakým těm těžkým otázkám. Hmm, například tedy k, je teď ještě k těm věcem, které se opravdu týkají dnešního programu. Ten e, pilotní projekt bude otevřený všem členským zemím, protože máme právní základnu a členské státy řekly, že jsou ochotné je využívat. Mám tady šest členských zemí, které jsou zapojeny do, čl- do toho programu. Eh, a eh, Rakousko, Německo, Portugalsko, Lotyšsko a Švýcarsko. ETIAS. nejsem překvapen a chápu, že jste trošku frustrováni eh, otázkou hodnocení dopadu v téhle oblasti. Ale tam, kde opravdu jsou naléhavé věci, nemohu vám slíbit, že prostě projdeme veškerou škálou hodnocení dopadu. Takže v případě Etiasu Náš návrh vychází ze studie proveditelnosti, která má 280 stran. Zveřejnili jsme ji spolu s návrhem. Hodnotily se tam různé možnosti a jejich dopad. Nešlo to ale na radu pro hodnocení dopadu, takže se to vlastně nepovažuje za, plné, za plně vyhodnocený dopad ale my eh, rádi budeme pokračovat v jakémkoliv rámci, eh, který navrhnete. V té rozpravě o podkladech, eh, které jsme měli, pokud se nemýlím, na začátku dubna nás také čeká setkání se spravodajem a stínovými spravodaji. Takže to tam se k tomu můžeme vrátit. Ta naléhavost ale zdá se je chápána všemi institucemi, protože ETIAS opravdu patří mezi priority, které jsme si společně definovali v meziinstitucionálním prohlášení. Teď ta pracovní skupina na vysoké úrovni. a jak tato práce eh, se eh, skloubí se stávajícími systémy. Vlastně další krok bude závěrečná zpráva této skupiny, kterou předložíme na začátku května. Poté předložíme parlamentu i radě některé další návrhy, které budou základnou pro rozpravu. Já očekávám, že to bude do poloviny května. No a já doufám, že tam nebudou žádné velká, žádná velká překvapení. Řada z vás už dnes odpoledne se ptala na aspekty práce téhleté skupiny, jako ten eh, jednotný interface nebo eh, společný eh, repozitář. A vzhledem k tomu, že hovoříme o možných eh, dopadech téhle práce, tak budeme mít samozřejmě formální zprávu a konkrétní návrhy, které vám předložíme. A v tu chvíli začne společná diskuse s parlamentem a s radou o dalším postupu. A předpokládám, že tam dojde i k legislativním změnám. A budeme se samozřejmě řídit běžnými legislativními postupy. Nám jde tedy o to, abychom měli nějakou společnou strategii ohledně toho, jak zefektivnit zprávu eh, údajů eh, v EU a samozřejmě taky za respektování základních práv. No a potom spolu budeme pracovat na této společné strategii Mhm. Nejprve tedy bude ta diskuse, potom vypracujeme takovou cestovní mapu spolu s vámi. A chci říci, že musíme dokončit témata, ty fajly, které jsou nyní tedy už rozpracované. A zároveň musíme začít pracovat na budoucím pracovním plánu pro inter, interoperabilitu. E, implementace pracovního plánu, plánu pro interoperabilitu bude muset následovat ukončení těch fajlů, které nyní máme rozpracované. Já myslím, že to dává smysl. A teď otázka je, může to znamenat, že když pracujeme na schváleném programu pro interoperabilitu, tak můžeme brát právní aspekty, které se vrací k těm aspektům v různých eh, filech, které už byly uzavřeny nebo které diskutujeme nyní. Ano, to je možné, že se prostě k tomu v budoucnosti vrátíme. Stejně tak, jako tomu děláme s systémem SIS. Takže já nepředpokládám, že eh, eh, ohledně pracovních postupů nás čeká něco, nějaká revoluce. Zazněla zde řada dalších aspektů. Nevím, jestli je můžeme probrat všechny dnes. Některé se vztahují na který k té otázce interoperability, takže k tomu se tady ještě vrátíme později. A mm, potom taky máme kvalitu údajů, jak vstup, ale také kvalitu analýzy dat. To je samozřejmě zásadní eh, součást naší práce a my se těšíme na to, že s vámi prodiskutujeme konkrétní návrhy, ku příkladu o financování a využívání výzkumu pro zlepšení kvality dat. Naprosto souhlasíme, že je důležité mít ty informace včas, takže předložíme návrhy o tom rozhraní pro jednotné vyhledávání. A souhlasíme, že budeme muset také vysvětlit eh, výhody jednotné, jednotné databáze, jednotného repozitáře. Já si myslím, že existují opravdu dobré argumenty pro, tento, pro tuto jednotnou databázi, ale ještě se k tomu určitě vrátíme. Musíme i nadále pracovat na směrnici, vlastně implementaci směrnice CT a já uvítám příležitost pro eh, diskuzi někdy v budoucnu o kyberkriminalitě vlastně o všech těch věcech, které se s tím pojí. A odolnost v kyberprostoru a to je určitě něco, co budeme rozvíjet konkrétněji. Například už na jaře předložíme eh, návrh pro eh, digitální jednotný trh. Takže pokud chcete mít um, nějaké, nějakou diskusi k tomu, tak jsem tomu otevřený. A v neposlední řadě bezpečnost um, letectví. Vím, že jste o tom už hovořili. USA podnikla nějaká uh, už opatření. Um, UK podniklo zase jiné, jiná opatření. My jsme v kontaktu s těmito vlastně orgány, tedy UK. A příští týden se sejdou odborníci na eh, bezpečnost v letectví a tam tedy odborníci ze Spojeného království budou moci eh, trošku přiblížit, proč eh, přijali tato opatření což vlastně nevychází z nějakého eh, nového spravodajského zdroje, ale spíše prostě z nově vyhodnocených ehm, schopností eh, některých skupin, které jsou napojeny na Al-Kaidu a vlastně taky na možnost eh, proti tomu postupovat. A o tom všem budou tedy hovořit odborníci na letectví příští týden a potom vám tady zase přiblížíme tu rozpravu. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste prošel všechny tyto otázky. Děkuji také všem kolegům, kteří se účastnili tohoto dialogu a budeme pokračovat v, s panem Dimáziem a s e, vlastně dalšími kolegy a taky s kolegy, vlastně z protěžky z rady, kde budeme hovořit o otázkách implementace a dalších věcech. Ještě jednou děkuji, pane komisaři. Všem děkuji za tuto e, diskusi.

Colleagues, um, if you're ready, we can just move on. Tak kolegové, pokud eh, jste připraveni, tak jdeme na poslední bod. Děkuji, že tady zůstáváte. Luigi Soreka je už s námi zde, takže pokud vám to nevadí, tak začneme. <coughs> takže tohle se týká prováděcí zprávy o PNR. Připomínám, že 19. února komise vydala eh, prováděcí zprávu k TFTP a k PNR. A upřímně řečeno, myslím si, že eh, Luigi Sereka nám to skvěle odprezentuje, takže já mu předám hned slovo. Je to ředitel bezpečnosti eh, DG Home. Eh, včera jsme tu měli jiného ředitele z DG Home, Belindu Pike, která chtěla ke konci něco říci, ale kvůli londýnským útokům to tedy nakonec neřekla, říci to nechtěla. A sice, že odchází do důchodu. Takže já bych jí chtěl vyřídit naše díky. Je to jedna z mnoha skvělých úřednic DG Home. Takže Luigi vyřídí naše díky. Tak prosím, Luigi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, Klode, a mě bude potěšením vyřídit vaše díky Belindě Pike, která eh, odchází do důchodu po dlouhé a úspěšné kariéře v Evropské komisi v různých jejich odděleních. Díky jistě vyřídím. Děkuji vám za tuto příležitost eh, představit vám výsledky dvou eh, posledních přeskumů a sice dohod z USA o e, TFTP a e, PNR. Vezmu to postupně, e, poreferuji o detailech a pak vám s radostí odpovím na otázky. Pokud jde o přenos osobních dat mimo Evropskou unii, tak to je samozřejmě citlivé téma v Evropě. A proto je třeba zajistit, aby všechny povinnosti a všechny závazky plynoucí z mezinárodních smluv, které jsme vyjednali jménem Evropské unie a díky nimž je možné předávat osobní data našich občanů. To vše musí být správně implementováno. A musíme se postarat o to, aby osobní data občanů byla zpracovávána v souladu se zákonem. Tyto dva přeskumy proběhly v konstruktivní atmosféře Ceníme si velice dobré spolupráce s našimi americkými kolegy. Pokud jde o PNR, společný přeskum umožnil evropskému týmu, který se skládal z úředníků komise a z expertů na ochranu osobních údajů z francouzského uh, úřadu pro ochranu osobních údajů, pak také policejního experta z Spojeného království Eh, tomuto týmu eh, se povedlo vyhodnotit, jakým způsobem američané používají naše data a navázat s nimi přímou komunikaci a zjistit, jakým způsobem eh, se zaměřují na informace. Přeskum, přeskum TFTP byl proveden také úředníky komise a zástupci dvou úřadů pro ochranu osobních údajů, jednoho soudního experta z Eurojustu. Jak víte, ta zpráva, kterou máte před sebou, je zpráva Evropské unie, nicméně Spojené státy dostali příležitost se k oběma těmto zprávám vyjádřit, což nám umožnilo zohlednit její podnět, jejich podněty. A já vám za okamžik řeknu, které jejich komentáře jsme nezohlednili, protože s nimi nesouhlasíme. Hlavní sdělení zní, Klode, že e, přijetí obou zpráv, e, nebo vyznění obou zpráv je pozitivní a pokud jde o zásadní záruky a kontrolu, tak ty e, uplatňují americké úřady správně. Začnu se zprávou o PNR mohu říci, že celková zjištění z tohoto společného přeskumu spočívají v tom, že Spojené státy e, uplatňují dohodu v souladu s, e, se svými povinnostmi. Pokud jde o doporučení z předchozího přeskumu z roku 2013, tak ta byla buď implementována, anebo došlo ke zlepšením a e, mohu vám za chvíli říci, v jakých oblastech žádáme od amerických úřadů, aby dělali více. E, Spojené státy respektují povinnosti ohledně záruk pro ochranu osobních údajů a zpracovávají data PNR v souladu s dohodami. Zlepšit je potřeba, a to se stane součástí příštího společného hodnocení e, podle dohod, které nám umožňují eh, se šířeji podívat na dohodu eh, PNR. Eh, to, co je třeba zlepšit, k tomu se dostanu za chvíli. Pokud jde o ta hlavní zjištění, tak já nebudu vyjmenovávat všechny, protože máme málo času, ale chtěl bych vás upozornit na ty, u nichž se domníváme, že stojí za zmínku. Jak víte, dohoda o PNR se vztahuje na lety mezi Spojenými státy a Evropskou unii. A e, ověřili jsme, že Spojené státy uplatňují stejná e, ustanovení e, bez ohledu na to, zda jde o let mimo EU nebo z EU. Pokud jde o ustanovení eh, PNR, tak eh, oddělení Homeland Security stále využívá filtr na základě 19 datových prvků a eh, při naší schůzi s Úřadem pro soukromí nám bylo řečeno, že celní orgány a orgány pohraniční stráže nezbírají neautorizovaná data z PNR. Pokud je o článek 5, eh, bezpečnost osobních údajů, tak tady zase eh, americké úřady vytvořily eh, konkrétní nástroj, takzvaný, takzvané CBP, PNR, kterým zajišťují, že data PNR zůstávají v systému a pouze autorizovaný personál k ním má přístup. Bylo nám sděleno, že nedošlo k žádným incidentům narušujícím soukromí v souvislosti s PNR eh, a s daty eh, evropských občanů, a to eh, v období prvního i druhého přeskumu. Ověřili jsme, že mazání a maskování citlivých dat podle článku 6 probíhá a DHS prohlašuje, že k citlivým datům nikdy nepřistupuje. Vím, že je důležité hovořit o transparentnosti v souvislosti se sběrem a zpracováváním evropských dat. Tady jsme eh, mohli konstatovat eh, množství informací eh, dostupných online, včetně těch, kterými se zabývá DHS a zjistili jsme, že DHS plní své povinnosti vůči právům pasažérů. Žádný pasažér nežádal o opravu nebo o výmaz svých osobních dat. A konečně eh, realizace soudního eh, opatření, které vstoupilo v platnost 2000, v roce 2015, eh, se týká PNR a jde o vítaný vývoj událostí kde je třeba dalšího zlepšování. Tak zaměřme se na tuto oblast. Evropská unie eh, vydala deset doporučení pro další práci. Za prvé, doporučujeme zlepšovat eh, uchovávání eh, evidencí, které by umožnily dokazovat úroveň plnění dohody. Například ze specifických důvodů se sdílejí data PNR s dalšími agenturami a s dalšími protějšky z Evropské unie. Také jsme doporučili DHS, aby dále prošetřili, proč vysoký počet dat eh, PNR je nesprávně eh, vázán s trestními kauzami a aby eh, učinilo opravné opatření, jakmile to bude možné. Víme, že DHS od společného přeskumu odvedl kus práce a proto toto doporučení je již naplněno. Počet městnanců s přístupem k PNR, eh, ten eh, byl také zmíněn eh, evropským týmem. Byl to problém už v roce 2013 a bohužel je to problém, byl to problém i v roce 2015. Přes 2000 jednotlivců má přístupová práva k PNR. Bylo nám řečeno, že je to z důvodu školení, z důvodu dohledu. My jsme žádali od Američanů vysvětlení, a prověříme to během nadcházejícího společného hodnocení. Pokud jde o to společné hodnocení, tak jak víte, tak se to liší od společného přeskumu. Společný přeskum se koná každé dva roky a týká se závazků a povinností plynoucích ze smlouvy, kdežto společné hodnocení má širší záběr a zabývá se otázkou, zda cíle dohody jsou naplněny a zda jsou dohody stále nutné, zda mají operační hodnotu a zda plní svůj účel. Možná si vzpomenete, že toto byla žádost Evropského parlamentu. Je jasné, že i když společné hodnocení mělo proběhnout už v roce 2016, Rozhodla se komise počkat na stanovisko Evropského soudního dvora k, k návrhu dohody um, EU-Kanada, abychom provedli společná hodnocení na základě kritérií, která nám dá uh, uh, soudní dvůr, protože jinak by bylo nekoherentní uh, provést společné hodnocení předtím, což jsme už Američan, Američanům objasnili. Tak teď, Klode, pokud můžu, tak se přesunu k TFTP. U této dohody také můžeme říci, že je správně implementována a zjištění z minulých eh, společných přeskumů eh, byla zohledněna americkými úřady. Dohoda eh, TFTP je nesmírně relevantním nástrojem za poslední dva roky. A to pro evropské orgány, jako je Europol, i pro národní policejní orgány, kterým pomáhá vyšetřovat teroristické útoky, k nimž dochází v Evropě. Určitě už jste někdy v minulosti dostali eh, informace, eh, briefing a sice eh, to ten, ten počet indicí, které už z FTP dodal policejním orgánům, svědčí o jeho užitečnosti. Pokud jde o hlavní zjištění, Můžeme říci, že zpráva potvrzuje, že dva kontrolní mechanismy, které fungují, jeden od Europolu a druhý od eh, evropských eh, dohledových eh, orgánů jmenovaných Evropskou unii, fungují dobře. Europol plní své cíle, dodržuje dohodu a dohled také probíhá hladce a efektivně. Chtěl bych vás upozornit ještě, ještě na jeden eh, fakt, a sice, že doba uchovávání údajů je maximálně pět, pardon, minimálně pět let. To je dodržováno a máme možnost to ověřit. Takže celkově ten přeskum je uspokojivý. A eh, ale v určitých oblastech navrhujeme Američanům, aby dělali více. Konkrétně jim doporučujeme lépe kontaktovat členské státy přes Europol a využívat šířeji e, nástrojů, které jsou nesmírně relevantní a byly nesmírně relevantní při uplynulých e, nedávných útocích a právě tak při útoku, který e, nastal včera v Londýně. Tam členské státy se obracejí na TFTP a z informace čerpají i britské úřady. E, tak e, tady skončím, pane předsedo. Hovořil jsem 17 minut a velice rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji za tuto velmi komplexní zprávu. E, kolegové, pokud ještě vám zbývá energie, Mm, všem vám každopádně děkuji za to, že jste tady zůstali. Omlouvám se, že jsme opravdu na pořadu jednání měli tolik věcí tento týden. Děkuji, že se o to zajímáte a kdo se hlásí jako první. Tady já já už ani nevím, co tady dělám, já už jsem nějaký unavený. Eh, žádám vás o to, jestli chcete hovořit. Úplně tady ztrácím jakýkoliv eh, cit pro formálnost. Já se omlouvám, pane kolego, byl to opravdu únavný týden, takže prosím. So giving us this report. Děkuji, já ráda bych poděkovala za představení této zprávy. Jsem velice ráda, že pokud jde o implementaci a jednotlivé povinnosti, většina záležitostí se zdá být v pohodě, některé otázky jsou zatím otevřené, to je v pořádku. A pochopila jsem to tak, že ten širší obrázek proběhne v rámci hodnocení, ten ještě nemáme k dispozici. I přesto bych ráda, poděkova, bych ráda požádala o dvě otázky, protože i když nešlo o hodnocení, možná byste to mohli zvážit v, tém, v tom následujícím procesu hodnocení. Čili v podstatě je to víceméně implementováno bez větších problémů, ale otázka zní, jak relevantní jsou oba dva opatření, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu a terorismu. Já si pamatuju, že před několika lety jsem viděla takovou statistiku ohledně toho, kolik těch hitů, těch zásahů bylo oznámeno členským státům při využívání PNR, Date dat, ale bohužel nemám žádné informace o tom, jak byly zohledněny tyto informace, zda to vedlo k nějakému šetření, nebo zda se to vůbec stalo součástí nějaké šetření ohledně organizovaného zločinu či teroristických útoků. Možná máte nějaké obecné informace o tom, jaký je dopad těchto dat. Pokud jde o TFTP, Obecně se má za to, že je dobré, pokud chcete bojovat proti eh, organizovanému zločinu, vysledovat jejich finanční toky. Tak na to obecně nahlížíme. Otázka zní, funguje to takto? A z takového širšího hlediska nejenom EU, USA, ale v rámci mezinárodního organizovaného zločinu a terorismu často je to propojeno s jinými oblastmi. Poskytují nám tyto dvě opatření více informací o tom, co se děje, především pokud jde o to vysledování finančních toků. Je to relevantní nástroj, který by mohl zabránit alespoň některým formám financování teroristů. Jistě, 100% to nikdy nepokryjeme, to je jasné. Ale byli jsme schopni v posledních letech eh, z toho vydestilovat některé informace, které by alespoň umožnily vysledovat některé z těchto teroristických finančních toků. Děkuji. Monika. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám tři otázky. Za prvé, už jsou členské státy, které využívají PNR, už s tím tedy mají nějaké zkušenosti nakolik tedy eh, funguje výměnu relevantních údajů, nakolik tedy funguje koordinace mezi těmito členskými státy, jak úspěšně už to probíhá, nebo naopak, jaké problémy tam jsou a dá se z toho vyvozovat, jaké eh, problémy třeba eh, budou potom mm, mm, se objevovat, když to budou používat všichni. A samozřejmě v první řadě je tedy potřeba dát ty údaje dohromady a potom z toho tedy ně, ně, něco společně využívat, tak aby to bylo smysluplné. Eh, včera profesor Neumann na konferenci Europolu znovu opakoval eh, otázku mikrofinancování, která hraje tedy obrovskou eh, roli. Tady vlastně nejde jenom o ty velké finance. A nakolik tedy v členských státech už probíhá výměna osvědčených postupů, co je tedy možné udělat proto, abychom takto identifikovali potenciální um, zločince, tak jako právě třeba v Londýně, protože velmi často tohle to jsou drobní hm, nějací zlodějčci a podobně, takže jak o nich sbírat informace? Máme o nich nějakou výměnu prostřednictvím Europolu? A ještě mě zajímá jedna věc. Teď už samozřejmě máme hm, i Evropany, kteří se účastní eh, TFTP programu. Samozřejmě hodně se toho účastní Američané a nakolik tedy tyto kompetence, že to všechno děláme my sami. To znamená, že vlastně jenom takhle nebudeme dávat ty informace američanům, ale že si prostě vybudujeme nějaký vlastní evropský systém. A potom samozřejmě eh, já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdybychom za to eh, nesli vlastní zodpovědnost, tak že potom samozřejmě ty, dat, eh, ty údaje, které považujeme za relevantní, bychom také poskytli i Američanům. Děkujeme, Sofie. Děkuji za slovo. Ráda bych zopakovala to, co zde před chvíličkou zaznělo, ten poslední bod. NR dohody, TNTP dohody, když jsme je schválili, tak jsme se ptali, proč bychom to neměli proskoumat my sami a poskytnout eh, informace, které pouze Amerika požaduje. Otázka prý byla finanční Zdá se, že nyní jdeme ještě dál v Evropě. To jsem tenkrát neměla na mysli, ale dobře. Jedna věc mě trošku interperovala tady z toho, co jste řekl. To, že ta to znamená, že ten akt o právní nápravě se týká PNR a TFTP, nebo možná jsem to nepochopila. Víte, já si neustále s Evropskou komisi permanentně vyměňuji korespondenci PNR a TFTP. Údajně, o tom tvrdí komise, byly vyňaty z toho eh, aktu o soukromí, což je něco jiného než soudní náprava. A najednou komise smíchává oba dva tyto akty, jak si záměrně žonglují s oběma a to rozhodně není nic minimálního, proto bych se ráda zeptala na vaše vysvětlení, již připravuji dopis pro vaše kolegy, možná byste to mohli vysvětlit. Můžete potvrdit to, že američané se ještě nerozhodli nebo nebudou pokračovat v tom odstranění výjimek, pokud jde o akt Eh, soukromí, pokud jde o ty dva systémy PNR a TFTP a že to je důvod, proč ta zastřečující dohoda zatím nebyla uplatněna, protože vlastně tyto dva eh, akty eh, s tím nemají nic společného. Můžete to potvrdit? Judith, prosím. Děkuji. Pane předsedo. Řekl jste, že zatím nedošlo k tomu, aby nějaký pasažér trval na poskytnutí těchto PNR dat, nebo jsem to nepochopila? A pokud jsem to pochopila správně, jak to, že si myslíte, že nikdo o to nepožádal, nebo uvidět tato svoje data, nebo stažení z tohoto systému? Co to znamená? Znamená to, že lidé jsou si vědomí, nebo možná si nejsou vědomí toho, že tato data o lidech jsou do systému zakomponována. Zmínil jste se o Evropském soudním dvoře, o tom, jaký bude výsledek u toho položeného dotazu PNR. Víme, že generální advokát je velice striktní v tomto ohledu, proto bych se ráda zeptala, kde je o Koreu, Japonsko, Mexiko. Protože pokud vím, tak s nimi to ještě nebylo vyřešeno. TFTP. To je poprvé, co nám oficiální představitel říká, že data skutečně k něčemu využíváme. Možná jste si jenom přeřekl ale u těch teroristických útoků včera ve Velké Británii bylo řečeno, že Spojené státy požádali o informace k tomuto útoku. To je poprvé, upřímně řečeno, že jsme získali informace o tom, jak se tato data využívá. A prosím, abyste nás o tom informovali, protože my skutečně čekáme na potvrzení toho, že informace ohledně finančních toků teroristů se využívají tímto způsobem. A na závěr, evropský systém TFTS již byl diskutován. Ráda bych se zeptala, jak to vypadá s touto rozpravou, aniž bych zde byla nějak přehnaně nadšená, ale pokud by to překonalo mm, tu ty diskuze, které se týkají ochrany dát ze Spojenými státy, aspoň by to bylo určitě pokrok. Ještě paní Stevens chtěla vystoupit. Helgo, ještě někdo? Takže Helga. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, vážený pane předsedo, já bych rovněž velice ráda poděkovala našemu kolegovi za jeho informace ohledně obou systémů. Všechno je samozřejmě pro nás toto je pro nás velice důležité. Informace se musí neustále vyměňovat, musí docházet k jejich eh, zájemnému poskytování, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že je zde i otázka ochrana soukromí. U Mexika, jak víme, tam došlo k problému. Tento systém je omezen, pokud jde o určité země a my bychom chtěli vědět, například v Belgii eh, se to týká pouze eh, některých autobusových a některých vlakových linek a tratí. Co si o tom myslíte? Hmm, zdá se, že ne všechny země jdou teda správným směrem. Jsou zde některé země, které již právně schválili eh, tyto postupy, jakým způsobem to vypadá. Dále jsou to informace, které se týkaly, nebo eh, zda teda to bude pouze omezeno na leteckou dopravu nebo jiné eh, oblasti. Děkujeme a nyní dáváme slovo Luigimu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval poslancům, poslankyním za pozornost, kterou věnují tomuto tématu a i otázky, které zasněly. Takže postupně Některé z nich byly částečně podobného charakteru. Data, to znamená takzvané ty, to znamená ten počet těch hitů, které máme, které se využívají v rámci členských států u PNR, DADA, u TFTP a jak se využívají. Samozřejmě, že souhlasím s vámi v tom, že jsme zde, my jsme zde ještě mohli odvést další kurz práce v rámci této dohody. Jakmile budeme mít evropské PRN data a budou využívány rozsáhlejším způsobem, takže členské státy budou lepším a kvalitnějším způsobem schopni využívat a analyzovat tyto informace vyplývající z mezinárodních dohod. Samozřejmě, že to potrvá nějakou dobu, ale jakmile budeme mít tento systém k dispozici, komise nám připomněla deadline No a ta data vyplývající z mezinárodních dohod budou užitečnější tím způsobem. U té FTP ta situace je trochu jiná, protože tam hraje určitou roli Europol. Je to takový filtrovací subjekt, který rovněž může přijímat různé iniciativy, kontaktovat Spojené státy, pokud je o sbírání dat na žádost členských států a zároveň je posílat zpátky členským státům. Data máme k dispozici. Pane předsedo, my se rádi podělíme oficiálně s těmito daty i s vámi. Zda TFTP systém byl schopen zabránit některým formám financování teroristických akcí, Paní Holmajerová se zeptala na mikrofinancování. Ty poslední teroristické útoky teroristé nevyužívali nějaké masivní prostředky, ale i přesto obdrželi pomoc při samotné organizaci a nějakého tréninku a tak dále, čili bylo by obtížné to nějak počítat Eh, pokud jde o ty jednotlivé útoky, ale je pravda, že od poslední analýzy komise v roce 2013, kdy bylo řečeno, že systém TFTP nebyl úplně nejvhodnější, systémem jedním z důvodů byly náklady a zároveň účinnost možného systému TFTP v rámci EU. Od roku 2013 se změnila situace, bezpečnostní situace. Máme zde mnohem více našich vlastních eh, teroristů, kteří růstali u nás a jak víme, tak eh, ten trans- transfer se netýká v rámci toho systému pouze EU, ale i mimo státy EU a právě proto komise opětovně zahájila hodnocení této možnosti mít evropský systém TSTS ve zprávě o pokroku pan komisář King na začátku letošního roku zmínil zahájení této práce. A pokud jde o analýzu dopadu, asi vás potěší to, že se připravuje a chtěli bychom vám, ji předl- chtěli bychom vám ho předložit ke konci letošního roku s či bez konkrétního návrhu TFTS systému EU to by pokrylo ty oblasti, které FTP nepokrývá. Bylo by to takovým doplňkem celého systému. Tak, abychom měli evropský systém TFTS. A nyní ta justiční náprava. Možná jsem se špatně vyjádřil. Já jsem chtěl říct si následující věc. Uplatnění tohoto aktu v roce 2015 po společné revizi je něco, co vítáme i s ohledem na PNR data. I přesto, že ta zastřešující dohoda se neaplikuje přímo na PNR. Má to své vlastní ochranné doložky. To nám umožní v rámci dalšího hodnocení ve druhé polovině letošního roku, jak už jsem se o tom zmínil, zhodnotit účinnost nejenom těchto ochranných doložek v rámci PNR, ale i v rámci toho nového aktu, který budeme zavádět. Paní z Argentíny, nikdo nepožádal o ratifikaci těch dat. DHS nás o tom informovali, oddělení, které se zabývá soukromým hodně informací máme k dispozici, pokud je o transparentnost. které má veřejnost k dispozici, aby mohla využívat tohoto nástroje, který je k dispozici pro všechny cestující. A ještě jednou, paní Sargentini, stávající jednání. My máme pouze jedno otevřené jednání a to je s Mexikem. Komise tento mandát získala opět v roce 2015 ta jednání jsou samozřejmě trošku pozdržená. Čekáme na rozsudek Evropského soudního dvora u Japonská Koreji. Jak víte, my jsme již jasně řekli, že než budeme mít hodnocení a výsledek, výrok Evropského soudního dvora, tak nemůžeme pokračovat v těch jednání. A nyní mezinárodní záležitosti. PNR směrnice se by neměla pokrývat jiné možnosti dopravních prostředků. Některé členské státy v rámci neformálních pracovních skupin hodnotí, zda by to mohlo být důležité či užitečné. Komise v současné době nepřijala v tomto ohledu žádné konkrétní kroky. My se snažíme pochopit potřebu či nějakou proporcionalitu těch akcí na straně členských států a zhodnotíme oba tyto dva prvky až po té, co to budeme mít k dispozici. Ještě velice rychle, Sofie, velice rychle doplňující otázka. Ano, já bych, si, já bych opravdu ocenila některé vysvětlení k těm věcem písemně, protože třeba k té zastřešující dohodě, ta bude platit pro PNR a TFTP. Ale já mám pocit, že vy jste říkal opak. Tady jde o to, že část vlastně toho eh, té eh, soudní nápravy bylo vlastně zrušení výjimek z zákona o soukromí pro PNR a TFTP. Já myslím, že k tomu nikdy nedojde, američané to určitě neudělají, ale komise písemně ehm, se vyjádřila, že tomu tak je. A já potom pokaždé, když se na to ptám v nějaké rozpravě nebo v dopisech nebo tak, tak najednou je to strašně vágní a vypadá to, jako kdyby ani komise vůbec um, nevěděla, co dělá. Takže já bych opravdu ocenila, kdybych písemně obdržela jednu odpověď za komisi, ne 50 různých odpovědí za různá ředitelství, oddělení a podobně. Takže jednu odpověď, kde jsme v tuto chvíli, co se týče toho zrušení výjimek z toho e, zákona o soukromí. Ještě Vicky jenom velmi stručně. Já se omlouvám, já jsem se vyjádřila špatně co se týče tedy těch takzvaných hitů v PNR, jakýsi zásahů, eh, my jsme prostě dostali informace, že USA nám řekli, že dostávají řadu informací, které jsou poskytovány členským eh, státům o nějakých Eh, tady eh, trestných eh, nebo zločincích, ale já jsem pak vlastně už nikdy nepochopila, co členské státy s, tím, s tou informací dělali. Udělali s tím vůbec něco? Proběhlo nějaké vyšetřování na základě toho? Nebo soudní rozhodnutí? A já jsem si jistá, že jsem neslyšela vůbec nic o tom, že by se tomu věnovali parlamenty členských států, takže mě by zajímalo, jaká je vůbec efektivita Využíváme vůbec tyhle ty údaje? Kontrolujeme to? Když nám eh, USA dají nějaké informace? A nebo se to prostě někde ztratí? Tak ještě poslední, hrozně rychle. Já to opravdu nechci nějak zneužívat, zde skutečně opravdu pouze velice stručně možná ta odpověď eh, paní z Argentiny, protože v podstatě vlastně já jsem měla stejnou reakci k tomuto bodu. Vy jste se zmínil o tom, že vlastně nikdo nepožádal o ten přístup ani o rektifikaci těchto dát, pokud jde o osobní údaje. Znamená to, že všechno teda funguje, že je to v pořádku? Nebo možná bychom si měli položit otázku, protože když jsme o těch dohodách hovořili na začátku, tak jsme se ptali ohledně těch informací a vlastně možnosti našich občanů vůbec mít k tomu přístup, aby vůbec věděli, jak se dostanou k těmto datům a jak to rektifikovat. To znamená, jaké garance v podstatě v tomto ohledu máme k dispozici. Děkuji, chcete se k tomu vyjádřit? Takže paní Intveld, Intveld určitě eh, obdržíte odpověď jakousi kolektivní komisní odpověď, protože, jak říkáte a správně říkáte, je to velmi komplikovaná věc, které se věnuje několik oddělení, takže já vám zaručuji, že obdržíte odpověď. K tomu, co říkala paní Sipl a k tomu follow-upu, tak ano, nemáme informace o tom, zda členské státy využívají ty údaje a jak je využívají. Já si myslím, že ve chvíli, eh, kdy se začnou stále více implementovat ty evropské směrnice, eh, kde Evropská komise na tom trvá, tak vlastně o tom budeme potom vědět více a budu vám moc odpovědět. A Ministerstvo vnitra americké poskytuje eh, cestujícím nebo o cestujících dost informací, Eh, jsou informace k dispozici také pro cestující vlastně na webových stránkách a my jsme tyhle dokumenty viděli, bylo nám řečeno, ale že žádný cestující nevyužil tenhle nástroj, ačkoliv jsou pro ně k dispozici. Děkuji, Luigi. Eh, mnohokrát děkuji Luigimu. Byl to opravdu dlouhý týden, takže děkuji všem eh, kolegům, děkuji také všem zaměstnancům našeho výboru. Vy samozřejmě nemáte na výběr, vy tady sedět musíte. A opravdu vám děkuji za práci, veškerou práci, kterou jste odvedli tenhle týden. Byl to těžký týden a máme toho za sebou opravdu hodně. Mm, příští týden to zase bude podobné. A já vám přeji každopádně hezký víkend a ještě jednou děkuji za spolupráci.